Na pořadu jednání máme rozpravu o šesti návrzích usnesení týkající se Sýrie, zejména případu Mohanada al hasányho A nejprve bych chtěl dát slovo autorům. V první řadě to bude paní Franciska Brandner na dvě minuty. Um, Děkuji vám, pane předsedo, za slovo. Chci předložit eh, případ pana Muhammad al-Hassaniho. Ano, je uvězněn, protože hájil lidská práva svých eh, kompatriotů a hájil to lidská práva před nejvyšším eh, soudem a také označoval za špatné podmínky ve vězeních v Sýrii. Byl tedy zadržen, uvězněn. Co se týče Sýrie, Sýrie musí plnit své povinnosti, tedy splňovat mezinárodní úmluvy o politických právech a také umluvu um, proti mučení, protože tu podepsala Sýrie. Sýrie nicméně tak teď postupuje proti obhájcům lidských práv a jejich rodinám, také proti mírovým aktivistům, kteří jsou ve vězení. V Evropské unii eh, společně SFD a Zelenými navrhujeme takovou cestovní mapu, Eh, která by byla zaměřena na podepsání asociační dohody s tím, že je zapotřebí, aby Syrie vykonala určité kroky v ochraně lidských práv. Je naší zodpovědností a také zodpovědností celé EU, aby byla eh, respektována, respektována ustanovení eh, takovýchto úmluv a dohod a děkuji vám za podporu našeho usnesení. Děkuji a nyní dávám slovo paní eh, Veronique de Kaiser. Kolik mám času, pane předsedo? Jednu minutu. Děkuji vám. Přiznávám, že jsem trochu eh, jednak eh, udivená, a to protože v oblasti mezinárodních vztahů se Sýrie v posledních dvou letech pokusila udělat velký pokrok. Jednak se stala členem Unie pro Středomoří a několikrát sloužila jako zprostředkovatel eh, při řešení některých vážných eh, mezinárodních konfliktů, například také při osobození francouzské Eh, aktivistky, panu iránské aktivistky, která měla francouzský pas v Iránu. A víme, že teď jde o to, jak podepsat tuto asociační dohodu se Sýrií. To je také krok správným směrem. A teď k té vnitřní situaci. Je pravda, že i tady se situace eh, vyvíjí pozitivně. Syrie přijala řadu iránských uprchlíků. A v Syrii je také náboženská svoboda, ale v oblasti politických svobod, v oblasti svobody eh, politického vyznání nebo přesvědčení, tady panují ještě velké nedostatky. Existuje tady represe eh, aktivistů za lidská práva, eh, ti jsou také uvězňovány. A my jsme v posledních letech několikrát vystupovali eh, za to, aby byli tito političtí vězni osvobozeni. Několikrát se nám to podařilo. Ale v syrských věznicích nadále zůstávají lidé jako Albuny a teď Al-Hasany. A já bych chtěla se obrátit na Sýrii a říci, že chceme skončit izolaci, ve které se Sýrie ocitla. Víme, že Sýrie je velmi důležitý aktér na mezinárodní scéně a zejména může na pomoci míru eh, na Blízkém východě. Ale je důležité, aby tady byla umožněna politická pluralita a aby eh, Sýrie osvobodila politické vězně a začala dodržovat umluvu eh, proti mučení a proti nelidskému zacházení. Je to v zájmu Sýrie, je to v zájmu Evropské unie, je to také v zájmu míru na Blízkém východě. Děkuji. A nyní má slovo paní Weber na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Mohamed Al-Hassani je další obhájce lidských práv, kterého syrské orgány své volně zadržují. Je to další politický vězeň, jehož jedinou vinou bylo to, že se snažil bránit právo lidí svobodně se vyjádřovat, právo e, zapojovat se do politické činnosti, právo na spravedlivý proces. Více než pět let e, měl zákaz cestovat jeho kancelář, jeho e-maily, jeho telefony byly neustále sledovány syrskými bezpečnostními orgány. Po týdnech a týdnech z eh, rostoucího nátlaku během té doby, kdy monitoroval praxi nejvyššího syrského soudu, byl zadržen syrskými orgány a následně byl obviněn z několika trestných činů, které všechny v podstatě se dotýkaly jeho práva svobody projevu. Když hovoříme o svévolném zadržování, nezapomínejme na pana Alebony, což je e, člověk, který byl odsouzen na 12 let vězení e, za to, co pracovní skupina OS OSN považovala v podstatě za eh, klidné vyjadřování svého vlastního projevu. Tudíž je potřeba apelovat na to, aby syrská vláda tyto i ostatní aktivisty neprodleně propustila a aby zajistila, že jim nebude nijak ublíženo. Syrské orgány musí eh, ukončit veškeré nátlaky vyvíjené na tyto aktivisty, v souladu s deklarací OSN 98 o právech obhájců lidských práv. Děkuji vám a nyní na jednu minutu dávám slovo panu Tanakovi. Syrie je velmi eh, důležitý stát na Blízkém východě, může nám pomoci eh, při boji proti terorismu ze strany Hamasu a Hezbollahu. A stejně tak je Syrie stát, který eh, Eh, do kterého ještě neustále zasahuje. Syrie je také sekulárním režimem. V podstatě je to jediný pozůstatek kdysi eh, mocné bátistické strany. A práva žen jsou tady víceméně eh, dodržována, ale i nadále to je velmi brutální diktatura. Případ pana Alsanyho je velmi vážný. Pokud Syrie chce, abychom podpořili asociační dohodu s Evropskou unii, tak musí bezodkladně propustit pana al Hasaniho a ukončit také věznění dalších politických vězňů. Děkuji. Následujícím řečníkem na dvě minuta je paní Korhola. Arvoisa puhemies, olen tyyt... Vážený pane předsedo, jsem velmi ráda, že jsme nalezli odvahu se vyjádřit k situaci v Sýrii právě teď. Chystá se asociační dohoda se Sýrií. Jedním ze základních pilířů takovýchto dohod je dodržování lidských práv v dané zemi. Evropská unie by proto měla požadovat silnějším hlasem, aby je dodržovala. Nestačí, že se zlepšuje situace. Významný syrský právník Muhammad al-Hassani byl uvězněn na začátku roku byl obviněn z oslabování národního cítění a šíření nepravdivých zpráv. V roce 2007 jsme hovořili o podobném případě. Byl to tehdy Amarkal Labhany, který stále ještě je uvězněn. Proto nesmíme takovouto situaci přijmout. Syrii ještě čeká hodně práce v oblasti lidských práv. takovéto zemi jsou lidská práva téměř ignorována. Proto by Evropská unie měla zavést přísná kritéria pro dodržování lidských práv v Sýrii. Musíme požadovat propuštění politických vězňů, dodržování mezinárodních umluv o lidských právech před eh, podepsáním asociační dohody. Lidská práva bývají ve světě eh, porušována. A pokud povolíme takovýto případ v jedné části světa, vyvolá to podobnou situaci v jiných částech světa. Proto je třeba, aby umluvy o lidských právech byly dodržovány. Jinak bychom narušovali hodnotu lidského života. Děkuji. Následujícím řečníkem na minutu 30 je paní Lidia Geringer-Derenberg. Děkuji, pane předsedo. Muhanad al Hasani byl vedoucí obhájce lidských práv v Sýrii a byl v červenci zatčen a v procesu vedeném za zavřenými dveřmi byl obviněn z poškozování národního cítění a z šíření falešných informací. Byl prakticky odsouzen za své aktivity Eh, jako obhájce lidských práv. Eh, byl mu zakázán výjezd ze země, byl uvězněn a byl mu odepřen proces před nejvyšším soudem Sýrie. A podle Human Rights Watch je to neadekvátní v tomto případě. Je to znepokojující, musíme požadovat po syrských úřadech, aby dodržovali umluvy OSN o zákazu mučení a dalšího nelidského mm, zacházení. To by se mělo stahovat na všechny vězně. Vzhledem ke vztahům, které Evropská unie má se Sýrií a postavení Sýrie na Blízkém východě, si myslíme, že by měla Sýrie usilovat o pokrok v této oblasti a zlepšit demokratičnost svého státního zřízení. Děkuji vám a nyní je na jednu minutu pan Obermajer. Pane předsedo, podle mě je tento návrh usnesení oprávněný, zejména také s výhledem na tu asociační dohodu se Syrií. Případ eh, Al-Husányho se zasluhuje naše podporu a co se týče článku 2 této asociační dohody, máme požadovat dodržování lidských práv v Syrii. V minulosti víme, že byla lidská práva v Syrii požadována a my eh, víme také, jak tato práva byla porušována ve střední a východní Evropě po dlouhá desetiletí. Nemůžeme zavírat oči před těmito případy, ale Víme, že podobná situace je i v sousedních státech, například v Turecku, který je kandidátský stát, dochází k případům porušování lidských práv, práv menšin, náboženského vyznání a e, existují tady i další deficity. Ale přitom máme e, takzvanou nezávislou zprávu od Achtisario komise, která se snaží e, tu situaci popsat v jiném světle. Děkuji. To je konec eh, této rozpravy, ale pan poslanec ještě jednou hlásí o slovo. Já jsem toho názoru, pane předsedo, že bychom se měli seriózně věnovat eh, lidským právům v Syrii. Je to diktatura, je to policejní stát a pan al musí být propuštěn. Ale musíme také si uvědomit, že prezident Sýrie teď otevírá svou zemi vnějšímu světu a že už jeho otec se velmi zasazoval o mírové soužití mezi muslimy a křesťany a kardinál Dahud, eh, vedoucí křesťan ze Sýrie, eh, prohlásil, že křesťané eh, se tam mohou cítit bezpečněji než v Iráku. Takže samozřejmě musíme odsuzovat porušování lidských práv, nesmíme s tím přestávat, ale musíme také ocenit otevírání se Sýrie světu a ocenit to, že tady existují pozitivní signály, které bychom měli podporovat. Děkuji. A nyní je na řadě paní komisařka, která bude reagovat na diskusi. Děkuji vám, pane předsedo. Komise sdílí obavy Evropského parlamentu, to, co se týče situace v oblasti lidských práv v Sýrii. Naše vyhodnocení je takové, že situace se zhoršila během posledních měsíců, kdy došlo k stále více svévolnému zadržování zatýkání a zadržování aktivistů lidských práv. Zadržení pana Muhammada al 28. července, co by význačného právníka, ochránce lidských práv a 15 člena eh, Damašské advokátní asociace 15 let je dobrým příkladem. Pan Hassan je ochránce lidských práv a dá se tedy předpokládat, že jeho případ je politicky motivován. Evropská unie už vyjádřila své obavy e, syrským orgánům. Syrie musí splnit své mezinárodní závazky, zejména deklaraci o lidských právech a mezinárodní úmluvy, k nímž se zavázala. Evropská komise e, vyslala delegaci do Damašku, kde spolu s členskými státy se hovořilo o tom, jak by se dalo efektivněji pracovat v oblasti lidských práv. Musíme ale i nadále považadovat konkrétní kroky, které přispějí k spravedlivým soudům a k respektování situace. Musíme také se snažit rozvíjet civil, eh, občanskou společnost v této zemi prostřednictvím příslušných rozpočtových položek a také musíme více podporovat rodiny eh, těchto lidí. Nicméně eh, naše dosavadní kroky jsou zatím nedostatečné. Myslíme si, že EU by toho mohla učinit ještě více, pokud by došlo k podpisu asociační dohody. Jsem eh, ráda za to, že předsednictví zvažuje podepsání této dohody v nadcházejících týdnech. Pomocí této dohody